Eh, proszę Państwa. No a nyní, dámy a pánové, bych chtěl říci, že v souladu s pravidlem článkem 12 jednacího řádu a v souladu s dalšími články tohoto jednacího řádu bych vám chtěl oficiálně oznámit eh, kandidatury na předsedu Evropského parlamentu podle článku 12 jednacího řádu se dnes nebudou projednávat žádné další záležitosti. Obdrželi jsme kandidatury následujících eh, poslanců na předsedu Evropského parlamentu v souladu s jednacím řádem. Pan Nirč Deva, pan Deva, pane Devo, prosím, povstaňte. Dále jsme obdrželi kandidaturu pana Martina Šulce. A paní Diany Wallis. Všichni tito kandidáti mě informovali, že souhlasí se svou kandidaturou. Složení Evropského parlamentu můžete nalézt také v zápise z dnešního zasedání a tím končím toto zasedání v souladu s jednacím řádem. Děkuji vám a uvidíme se opět zítra během hlasování, kdy se bude hlasovat o předsedovi.